sankce proti jiným zemím, které provádí nadměrný rybolov, ale také bychom se měli podívat na to, jak to vypadá u nás. Děkuji vám všem a děkuji, pane předsedo. A to znamená, že jsme dospěli ke konci této debaty a hlasování proběhne zítra v poledne. A nyní máme na programu zprávu o vnitřním trhu služeb paní zpravodajky Koraci Build. A já dávám slovo přímo paní Korace Bild na čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva je vysloveně o růstu a zaměstnanosti, jejich podpoře bez utrácení peněz daňových poplatníků. My o něčem takovém hovoříme už od roku 2006, ale nepodleheme únavy. Otázka je, kolik pracovních míst se nám ztrácí den za dnem jen proto, že nám nefunguje vnitřní trh se službami. To, o čem zde hovoříme, to je dálnice ven z krize. Skutečně služby eh, jsou zodpovědné za 70% našeho zaměstnanosti. Ale bohužel tady máme příliš mnoho bariér v pohybu služeb. Přece my zde máme eh, stále požadavky na národnost, na regionální autorizace a povolání, povolování v určitých částech Evropské unie. Nebo Jestliže má někdo architektonické studio a chce eh, chce získat, eh, chce, chce expandovat, do, expandovat do další eh, země, je tam mnoho, mnoho dodatečných nákladů. Nebo jestliže už máte pojišťovnu ve své členské zemi, musíte se znovu pojišťovat u někoho jiného v zahraničí. Toto jsou nepřijatelné, eh, nepřijatelná rizika a náklady zejména pro malé a střední firmy. Já tedy ráda tady vidím pana komisaře Barniera a zejména to, co říkal o politice nulové tolerance. Eh, komise například eh, zjistila o omezení ze strany Lukoilu, eh, které eh, se snaží jenom maximalizovat zisky. A je to porušování pravidel, která sice ukazují, která sice tady je máme, ale fungují ne zcela. Také je třeba intenzivně jednat s členskými zeměmi a myslím, že poslední dvě předsednictví jsou ochotnější dát to na program jednání rady. Já bych skutečně eh, chtěla eh, vyzvat všechny členské země a eh, další hráče, aby se tomu věnovali intenzivněji. Je třeba osraňovat diskriminační bariéry. To nás nic nestojí a povede to k růstu. Je to velice efektivní způsob. Také se musíme zaměřit na šedé zóny, skrytou fragmentaci, nejistotu, což vede k zmatkům a zdržením. Toto je ve veřejném zájmu. Ehm, my jsme provedli posouzení přiměřenosti. A já tady eh, bych chtěla, aby komise vyjasnila kritéria, za jakých členské země mají aplikovat testy přiměřenosti. Ano, máme evropský semestr peer review, eh, také pokyny, jak eh, toto vyhodnocovat. Ekonomika potřebuje, aby se bariéry bariéry eh, odstraňovaly. A také třeba IMIT a SOLVIT a eh, jednotná kontaktní místa, aby byla řádně implementována, aby byla známa. A nejdůležitější je toto. Naplňování směrnice o službách by se konečně mělo ocitnout na programu Rady. Děkuji vám, pane předsedo. Köszönöm szépen most a Děkuji. A jako další pan Barnier, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer. Já jsem z mnoha důvodů velice rád, že se mohu účastnit této rozpravy. Vycházíme ze zprávy kterou se svým obvyklým nadšením zde uvedla autorka paní Koraca Byl. A nesmíme zapomenout i na předchůdce. Paní Gebhardt se už zabývala touto tématikou, paní Hanslik, Paní Koraca byl správně poznamenala, že se jedná o nesmírně důležité odvětví. Jedná se o obrovský potenciál růstu, potenciál tvorby pracovních míst. 45 eh, tvorby HDP eh, je právě eh, v oblasti služeb eh, je pokryto směrnicí, eh, proto se jí musíme zabývat. Musíme ale samozřejmě eh, se zabývat i jinými iniciativami, které případně jsou pouze částečně zde pojednány, případně vůbec například maloobchod. obchod rovněž obchod online. Velice krátce bych si dovolil v reakci na tuto zprávu, eh, která je vlastně reakcí na sdělení komise eh, z roku 2012, připomenout, že máme obrovská očekávání týkající se prosazování. Samozřejmě zcela zřejmě musí být ten text prosazen komplexním způsobem. Nesmíme žádné, tolerovat žádné odchylky a budeme posouvat velice přísně. A v tomto smyslu vlastně byla zahájena řízení s 15 členskými státy, z nichž pět se již v podstatě sladilo nebo do, dosáhlo harmonizace a komise udržuje vztahy s ostatními, aby se vyřešily dosud přetrvávající problémy. Za druhé, oblast takzvaných profesionálních služeb. V roce 2012 jsme zahájili proces peer review, abychom srovnávali jednotlivé národní eh, regulační modely a abychom eh, vyvinuli určité restriktivní systémy. Na základě této práce potom zveřejním v nejbližší době dokument, který bude takovým schrnutím požadavků eh, držení kapitálu správního hlediska. A současně také vydáme máme stanovisko o regulovaných odvětvích nebo regulovaných profesích, tak aby jednotlivé členské státy měly k dispozici analýzu a přehled jejich legislativy. Za třetí, jednotné kontaktní místo. V Unii s 28 z osmi zeměmi zejména co se týká malých a středních podniků a spotřebitelů, tak je to právě pro, pro ty malé a střední podniky, kdy vlastně ta směrnice o službách vytvořila jednotné kontaktní místo, která, která však všechna nefungují úplně správně. Navrhuji určitou chartu jednotlivých kontaktních míst, která by stanovila kritéria a pravidla kvality pro jednotná kontaktní místa budoucnosti, která by vytvořila skutečně efektivní eh, internetovou internetovou síť a abychom maximálně podpořili jednotlivé členské státy v tomto postupu, aby vlastně měli k dispozici tyto eh, nástroje pro malé a střední podniky podle ve smyslu tedy směrnice o službách za čtvrté článek 20 ochrana spotřebitelů. Ostatně jsem o tom již dlouhé, dlouze hovořil dnes ráno. To je priorita. Ochrana spotřebitelů se očekává a na jaké, ať je jakékoliv místo, bydliště nebo národnost potřebitelů. V červnu 2012 vydala komise určitou orientační zprávu o principu nediskriminace spotřebitelů online eh, ve spolupráci s vaším parlamentem a zejména s pracovní skupinou eh, které jsem se několikrát účastnil a takto budeme pomáhat jednotlivým úřadům národních států. Také do konce letošního roku uveřejníme dokument určený pro spotřebitele a pro podniky, který bude opřesňovat jejich práva, když si nakupují zboží nebo služby v jiném členském státě. Vážení poslanci, naše činnost jde nad rámec směrnice o službách a moje, moje prioritou, mojí prioritou je jasně zavést veškeré nástroje a využít veškerého potenciálu této směrnice. Zejména bych se chtěl zmínit o tématu, které mi leží na srdci, a to je sociální a lidská dimenze služeb já vím, že to je téma, které je v jádru vaší rozpravy. Sdílím vaše přesvědčení, že vnitřní trh služeb musí být ve, musí sloužit všem podnikům, spotřebitelům, ale také zaměstnancům a pracujícím. Prohlubování vnitřního trhu nemůže a nesmí být na úkor práv pracujících a nesmí vést ke zneužívání nebo k ne kalé konkurenci mezi členskými státy. A směrnice o službách je velmi jasná v tomto ohledu. Ostatně vy jste věnovali velkou pozornost tomuto při jejím schvalování. Nesmí narušovat práva pracujících. Také nenarušuje právo na vyjednávání, na uzavírání a uplatňování kolektivních smluv a provádění kolektivních akcí nenarušuje legislativu členských států v oblasti sociálního zabezpečení. Není pochyb, že musíme posílit naše závazky, aby nedocházelo ke zneužívání při odlučování pracovníků a posílit boj proti podvodům v daňové a sociální oblasti. To je vlastně smysl návrhu směrnice, která se právě projednává a kterou, o které diskutuje parlament i rada. Když se jedná například o dočasné, nezávislé, samostatně výdělečně činné osoby, mělo by to vlastně procházet určitým systémem kontroly eh, hostitelského členského státu a je potřeba, aby ta přijatá opatření byla cílená a přiměřená k cíli, to znamená, kterým je boj proti eh, podvodům. Nad rámec těchto úvah bych se chtěl velmi rychle zmínit o dvou odvětvích, v nichž působíme a chceme dosáhnout rovnováhy mezi svobody podnikání a sociální spravedlnosti. A to malo obchod. Je to odvětví, které představuje 11 HDP členských států, 29 obratu malých a středních podniků a zaměstnává 33 milionů osob v Evropě. Akční plán pro malo obchod jsme ho představili 31. ledna letošního roku, je zaměřen na zlepšování konkurenceschopnosti tohoto odvětví v, evropské úrovni, na zlepšování ekonomické, environmentální a sociální efektivity. Dnes pracujeme se zástupci odvětví, abychom našli eh, operativní řešení a abychom odstraňovali hlavní překážky a to jsou nekalé obchodní praktiky, které mohou negativně narušovat a ovlivňovat investice a vytvářet bariéry přeshraničnímu obchodu, zejména právě pro malé a střední podniky. I zde pracujeme na řešeních s aktéry v tohoto odvětví a na základě naší iniciativy z ledna 2013. Co se týká online obchodu, obchodování, Zaměřujeme se zde na ochranu spotřebitelů pomocí směrnice o právech spotřebitelů, řeš, hledáme alternativní řešení hledání sporů. Co se týká plateb, navrhli jsem na začátku léta revizi plateb o e, směrnice o platbách tak, aby to bylo ve prospěch obchodníků a především ale spotřebitelů. Co se týká dodávek, vydám v říjnu sdělení o tomto tématu. Zaměřujeme se právě na autorská práva a na ochranu údajů z tohoto hlediska. Na závěr bych rád řekl, že pro nás, pro mě a pro všechny mé spolupracovníky nejsem jediný komisař, který se zabývá těmito aspekty směrnice o službách jas uplatňování striktní a voluntaristické této směrnice je naší prioritou a je to nezbytné pro uplatňování všech těchto požadavků. Ostatně navštívil jsem jednotlivá hlavní města, setkal jsem se s úředníky v jednotlivých zemích, které, kteří mají na starosti uplatňování tohoto textu. Vyžaduje to skutečně striktní, jasné uplatňování v jednotlivých členských státech, tak abychom viděli, co se pozitivně i negativně odehrává v terénu. Je to také příležitost k dialogu který vedeme a vyzýváme vás, abyste se osobně účastnili. Začne to 20. září, bude to taková série online rozpráv, online debat, kdy Nebude to jednosměrný dialog, ale očekáváme spíše interakci, dialog, kritiky. Bude se pracovat ve 24 jazycích, abychom byli co nejblíže lidem, občanům z jednotlivých členských států. A myslím si, že k těm hlavním čtyřem tématům v těchto čtyřech týdnech to budou sociální práva, banky, zaměstnanost, a je tam spousta témat, která vlastně mají potenciál a vycházejí ze směrnice o službách a budu velice rád, když vlastně v terénu proskoumáme, jakým způsobem tato směrnice je uplatňována, jak přispívá v terénu k růstu a zaměstnanosti. Děkujeme, vážený pane komisaři. A nyní pan Kaza za výbor pro zaměstnanost. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vidíme, že v mnoha členských státech již dlouho bojují s nezaměstnaností a myslím si, že je velice důležité, abychom v tomto období skutečně otevřeli a využili všechny možnosti vnitřního trhu, to znamená jednak podpora růstu a tvorba nových pracovních míst. Samozřejmě členské státy se potýkají s velice obtížnými ekonomickými problémy a právě v tomto období jsou zásadní tyto kroky. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za práci nad tímto tématem a myslím si, že rovněž náš výbor pro zaměstnanost předložil několik našich pozměňovacích návrhů, které našly svoje místo v této zprávě. Především záležitosti, které se týkají jednotného kontaktního místa, které pomáhají především novým podnikům. Dále je to digitální jednotný trh, který je rovněž důležitý a kvalitní implementace směrnice v tomto ohledu, protože i zde vidíme možnost růstu a tvorby nových pracovních míst, to znamená v dokončení digitálního jednotného trhu na závěr bych rád řekl, že je to opravdu kvalitní a velice dobře vyrovnaná zpráva a já ji samozřejmě rád podpořím. Děkujeme a nyní se dostáváme k politickým skupinám a jednotlivým řečníkům. Nejprve bych poprosil Láza EPP paní Gal Pelc. Máte dvě minuty. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce paní Korace Bild za uh, skonstatování a zjištění v, jejich, v její zprávě, která jsou skutečně důležitá, relevantní a jsou důležitým východiskem do budoucna. Domnívám se, že zpráva jde správným směrem, pokud chceme uskutečnit náš společný cíl, to znamená, aby vlastně skutečně se naše trhy otevřely za uplatňování eh, směrnice o službách. Musíme vidíme, že jednotlivé členské státy mají různé vztahy, různé podmínky, jejich slaďování je velice důležité a proto bych chtěl poukázat na to, co zde již zaznělo, že je potřeba provést určité průzkumy a srovnání a je, jak řekla zpravodajka, je velice důležité, aby byly provedeny tyto analýzy a aby, jejich výsled, aby z jejich výsledků vyplynula doporučení cílená a konkrétní pro, jednotlivá členské, pro jednotlivé členské státy. Cílem směrnice je odstraňovat překážky pro služby. Pro nás je to také důležité. To znamená, aby podniky poskytující služby viděli, že vnitřní trh je pro ně otevřený a že mají možnost vyvíje, vykonávat své služby za co nejlepších podmíně, podmínek. Proto bychom měli odstranit, odstraňovat překážky a považovat to za výzvy a úkoly Chtěla bych poukázat jednak na situaci malých a středních podniků a na druhé straně také na další důležité téma a to harmonizace plateb, což by mělo být prioritou. Myslím si, že o malých a středních podnicích i zde již bylo mnoho řečeno. Musíme najít možnost, jakým způsobem bychom mohli podpořit si vnitřní trh pro malé a střední podniky, protože jsou hnací silou rozvoje a růstu ve stře- v Evropské unii. Co se týká směrnici o platba službách, tak to je citlivé a důležité téma, je to inovativní oblast a když již hovoříme o inovativních řešeních, tak musíme hovořit také o inovativních prostředcích, a samozřejmě tato inovativní řešení by neměla vytvářet pro občany překážky. Děkuji. Děkujeme. A nyní za sociální demokracii paní Rapty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Ráda bych rovněž poděkovala paní zpravodajce za tuto práci na této konkrétní zprávě. Dovolte, abych zdůraznila několik bodů. Naše spolupráce byla kvalitní, pracovali jsme opravdu velice intenzivně, snažili jsme se nalézt nějakého společného jmenovatele. Myslím si, že se nám to do značné míry povedlo. Za nás, za socialisty, bych chtěla říci, že nám ležely na srdci především čtyři základní body. Například 2,6 eh, procentní růst v těch následujících dvou, pěti letech. To je příliš ambiciozní podle našeho názoru, nebere to v potaz ekonomické podmínky, se kterými mm, Mm, nyní v Evropě bojujeme a právě proto bychom chtěli rovněž zajistit, aby tato směrnice byla vhodným způsobem prováděna, implementována především s ohledem na sociální služby. Nesmíme zapomínat na konkrétní podmínky přímo na místě v jednotlivých členských státech. Zde jde rovněž o národní reformy na vnitrostátní úrovni. Pro nás, pro socialisty, je zásadní rovněž ochrana sociálních výdobytků, sociálních práv, tak eh, jak se o tom velice jasně zmínil pan komisář Barnier. Proto jsme předložili konkrétní pozměňovací návrhy v tomto ohledu, především pozměňovací návrh číslo 2 a 5. Tyto návrhy se konkrétně týkají sociálních doložek, práv pracujících a pro nás, pro socialisty, to je prostě červená linie kterou nedopustíme překročit. Pan komisař Barie, Barnier už se o tom zmínil a proto bych ráda poprosila paní zpravodajku, aby podpořila tyto eh, pozměňovací návrhy, rovněž pan Kaza se o tom správně zmínil za výbor pro zaměstnanost. Myslím si, že je to potřebné a dobré nejenom pro parlament, ale i pro pracující, pro občany celé Evropské unie. Chceme ukázat Eh, lidskou tvář jednotného trhu, tu, kterou potřebujeme. Děkujeme. Malcolm Harper je dalším řečníkem za EKR. Děkuji, paní předsedající. Já eh, vítám tuto zprávu a jak říkal pan komisař Barnier, je to poslední z celé řady zpráv, eh, které předkládá celkem neúnavně příslušný výbor tomuto parlamentu a široké veřejnosti, abychom ukázali, jak důležité je toto hnutí ke zlepšení trhu se službami, jak je to důležité pro eh, zaměstnanost a růst. V době kdy se snažíme vytvářet nová pracovní místa, je jasné, že narůstající objem podnikání ve službách může absorbovat více eh, pracovníků než kterýkoliv jiný sektor ekonomie, ekonomiky. A to je jasné ze všech analýz, které byly provedeny. Vedle toho je také jasné, že poskytování služeb má eh, jakýsi energizující efekt na celé ekonomiky. V mnoha místech, kde je potřeba větší eh, odbornost, zkušenosti v oblasti počítačů, marketingu, internetu, vytváření, budování budov, vytváření. Eh, toto jsou všechno služby, které, kde potřebujeme aktivnější konkurenci. Eh, zajímavá byla moje eh, moje práce a moje účast na misi do Řecka, kde jsme se vyslechli od uh, Eh, odborů, že v řecké ekonomice není dostatek konkurence a že to zpomaluje ekonomiku. A ministr pro konkurenceschopnost hovořil o tom, jak tomu chce čelit. A služby byly klíčem k tomuto. To platí všude. My potřebujeme toto skutečně řešit. Tak, jak říkala paní Raty, potřebujeme konkurenci, ale jde vlastně hlavně o to, aby se rozvíjela ekonomická aktivita a vznikaly nová pracovní místa. Eh, děkuji a nyní pan Ferreira na, za uh, frakci GUE. Děkuji. Tady hovoříme o něčem, co již vzniklo před několika lety, kdy vznikal společný trh v různých oblastech, které uh, řešili slabší produktivní struktury a kdy jsme se zaměřili zejména na práci v těch eh, nových členských zemích, eh, okrajových, nyní vlastně velké ekonomické síly mohou dosáhnout a činit cokoliv v rámci toho ekonomického sektoru. Je to 27% HDP celého EU, takže je zde určité množství eh, monopolů a to je něco, o co kapitalisté usilují. Chtějí, aby, eh, eh, chtějí, aby mezi sebou vlastně zaměstnanci soutěžili, což potom snižuje jejich mzdy. Ale to vede k určitým tým eh, problémům. Je potřeba, abychom přišli s určitými návrhy. Tato směrnice z roku 2006, jestli si vzpomínáte, vyvolala celou řadu demonstrací v Evropě a po celé Evropě demonstrace, které odmítaly otevření některých oblastí, oblastí, kde státy tradičně eh, vykonávají svoji sociální úlohu. Nechtěli, aby se tyto sféry otevřely. A tyto demonstrace zautočily na to, že vlastně veřejné služby e, jsou tímto způsobem odstraňovány a tímto způsobem ničeny a jsou vlastně výsledkem historického úsilí. Nechtěli také, aby došlo k poškození e, práv pracovníků. Nebylo, nebylo zde v jednu chvíli tlumočení, ale nyní je to v pořádku. Uh, a nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Paní Mazej Kukovič. Děku, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zpravodajce a zároveň komisaři Barnierovi. V období vysoké nezaměstnanosti v Evropě je obtížné implementovat právě tuto oblast služeb v rámci vnitřního trhu. V důsledku ekonomické krize si myslím, ale zároveň, že bychom měli respektovat eh, veškerá řešení, která jsme přijali v minulosti a která nebyla respektována. Myslím si, že pokud budeme mít tento jednotný trh se službami, tak eh, nebudeme konkurovat eh, sami mezi sebou, ale spíše s jinými partnery, s Čínou, s Brazílií, s Indií. Zároveň je zde problém pro středně pro malé a středně velké podniky a OSVČ pro přístup k jednotlivým službám a tak dále. Pro velké podniky tyto problémy nejsou tak evidentní. Eh, samozřejmě další záležitostí je digitalizace trhu, vzdálené poskytování služeb, eh, problémy spojenými s padělanými produkty, prodejem těchto produktů, to vše hm, představuje určité obavy. Náš vnitřní trh bude silnější, pokud se nám povede prosazovat tuto legislativu jednotným způsobem. Zjednodušené administrativní postupy jsou důležité pro, elekt, pro eh, elektronické služby, elektronické obchodování, především pro mladší generaci. Stárnutí populace, to je další problematika, která ovšem ale představuje další možnosti vzdálené služby pro růz, ne, různého typu pečovatelské služby a tak dále. Eh, máme zde miliony nezaměstnaných Evropanů, Ovšem měli bychom se zaměřit především na mladé nezaměstnané a myslím si, že právě interní trh se službami by mohl být takovým úžasným eh, řešením. Paní Gebhardt má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři Barnie, vy jste právě řekl, eh, zmínil jste se o celé řadě zpráv, které, o kterých parlament jednal, ale v žádné z těchto zpráv není tak důsledným způsobem negována, popírána sociální dimenze, jako je to v tomto případě. Ostatně jsem se poměrně divila chvále výboru pro zaměstnanost, protože ani jeden z příspěvků, které nebyly převzaty do výboru IMCO. Zde je potřeba opravdu toto napravit velice jasně. Ve článku 1 směrnice o službách je uvedena uveden závazek, povinnost zachovávat tuto sociální dimenzi. Stejně tak v Lisabonské smlouvě, ve které je jasně uvedeno, že je, jde o sociální hospodářství a nikoli v volné tržní hospodářství, kterého chceme dosáhnout. A v takovémto textu to musí být jasně vyjádřeno. A vážená paní předsedkyně, pokud zítra nedojde k nápravě, k opravě v tomto smyslu při hlasování, tak naše frakce nebude schopna a ochotna hlasovat pro tuto zprávu a dokonce bychom byli nuceni hlasovat proti ní, přestože pro nás je vnitřní trh důležitý, přestože samozřejmě to, co je uvedeno ve směrnici o službách, bychom chtěli uplatňovat, ale pro sociální demokraty není možné hovořit pouze o hospodářském liberalismu. Děkuji. Děkujeme. Pani Kastex zde není a proto se dostáváme dále. Pan Weinholzer má slovo. Já se mluvám uplatňování směrnice o službách eh, musí být jasně uplatňováno, je to problém, který je mnohovrstevný. Již vlastně vzniklo mnoho pokusů o regulaci ohledně směrnice o službách. Proto vlastně eh, často se hovořilo o určitých ideologických očekáváních a příliš málo o sociálních aspektech. V posledním legislativním období parlamentu je potřeba korigovat tento vývoj, protože pokud nebude tato dimenze zahrnuta, tak vlastně by se některá odvětví nemohla uspokojivým eh, eh, způsobem rozvíjet. Oživení eh, těchto politik to by bylo značně problematické.

Výborně, a teď se dostáváme k části Catch the Eye. Paní Maleteč. Předsedávající, poštovaný. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Pane komisaři, Dovolte, abych poděkovala zpravodajce za tuto úžasnou zprávu, která hovoří o posílení vnitřního trhu se službami. To je jeden z klíčových prvků Evropské strategie pro rok 2020. Přispívá to k naší konkurenceschopnosti i tvorbě pracovních míst. Evropský rozpočet je zásadní při implementaci této strategie a to je nástroj, který bychom mohli využít pro lepší provádění společného trhu se službami. Zároveň by mohl na pomoci odstranit administrativní i jiné překážky, které zabraňují v prosazování jednotného trhu se službami. Je důležité zjednodušit administrativní postupy pro poskytování služeb a zároveň ustavit skutečnou spolupráci mezi členskými státy služby přispívají asi 70% KDP v EU a je proto klíčovým sektorem pro podporu pracovních míst, zaměstnanosti a pro zlepšení našich příjmů. Zároveň bychom měli zlepšit vzájemné uznávání profesních kvalifikací, které by rovněž mohly přispět k svobodě poskytování služeb. Zároveň ovšem hovoříme i o velice smutném tématu nezaměstnanosti mladých. Některé z našich zemí trpí 50% nezaměstnanosti mladých. Jedním z řešení v této oblasti, jak je zmíněno i v této zprávě, je otevření a vytvoření pracovních míst v sektoru se službami. Prosím, abychom této příležitosti využili. Děkuji. Děkujeme, pan Koferaty má slovo. Prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu. Sergio, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, chtěl bych vás upozornit na dvě věci. První věc, hovořil jste o tom vy sám ostatně, připomněl jste, že při uplatňování směrnice o službách došlo ke spoždění v některých členských státech a dokonce k mezerám. Nemyslím si, že je to kvůli, že je to osudové, že by to byla nějaká fatální selhání. Ostatně měli jsme fázi růstu a potom období krize, která vlastně zásadně změnila uplatňování této směrnice. Já si nemyslím, že bychom se měli vzdát tohoto cíle. Naopak musíme ho znovu potvrdit, ale musíme uvažovat o růz, jiném tempu než tom, o kterém se uvažovalo na začátku. Nyní bych chtěl pohovořit o sociální dimenzi, která nám leží na srdci. Hor horizontální ustanovení je nezbytné nejen pro pracující, ale také pro podniky. Pokud nebude jednotný práh univerzální, tak bude docházet k nekalé konkurenci a ta bude na úkor práv pracujících. To by byla skutečně ta nejhorší možná konkurence, tady ten sociální dumping. Takže musíme naprosto znovu potvrdit eh, sociální dimenzi. Děkuji paní Komi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poblahopřát paní Koraca Bill za její vynikající práci. Já jsem přesvědčena, že liberalizace trhu se službami představuje zásadní páku pro překonání krize zavedení veškeré smě, celé směrnice by umožnilo zvýšit HDP EU o 22,6%, takže je nezbytné plně uplatňovat a provádět směrnice, aby se snížila administrativní zátěž, která tvoří často nepřekonatelnou překážku pro malé a střední podniky. Také je nezbytné zrušit diskriminační postupy, které snižují důvěru jednak spotřebitelů, ale také investorů. Je nezbytné, aby jednotlivé členské státy státy co možno nejrychleji eh, zrušili neodůvodněné požadavky, které představují překážku pro některé profese. V rámci členských států jsou rozdíly, uznávám to. V mé zemi je to konkrétně případ pro oblast cestovního ruchu a lázeňských služeb. Musíme postupovat v týmové práci a chtěla bych vás vyzvat, pane komisaři, abyste přijel do naší země, navštívili, abyste spolu s námi hledal řešení tohoto problému. Děkuji. Teď kolega Morgan. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zdůraznit, že v této zprávě nenacházíme nic o problémech s uplatňováním směrnice o službách v jednotlivých zemích. Různé kategorie pracujících je zde riziko, že se skutečně odstnou na chodníku a to ve velmi krátké době. Mám na mysli speciálně sezónní pracovníky, kteří pracují v oblasti cestovního ruchu v Itálii a kteří uh, Eh, mají velice důležité zkušenosti, které se nahromaďují za několik let. Je to skutečně oběť mnoha střed, malých a středních podniků, které, které se pustily do odvětví podnikání, které mají zkušenosti v tomto odvětví a umožnilo to na našemu pobřeží, aby bylo tak navštěvované a tak oblíbené turisty. Nechápu, jaký užitek bychom mohli vytěžit z takovéto divoké liberalizace kvalifikací pro některé profese. Mám na mysli například turistické průvodce. To je také znak excelence italské, protože máme kulturní, archeologické vlastnictví neopakovatelné ve světě je důležité ho vyvíjet a, a co možno nejvíce respektovat toto dědictví, aby bylo přístupné co největšímu počtu turistů. Ale je to vlastně potřeba k tomu profesionální přístup a dodržovat a respektovat specifika. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já budu stručný. a Rád bych poděkoval všem, kteří vystoupili v této debatě velice otevřeně, velice upřímně. Byly zde různé názory. Ovšem všichni se snaží požadovat plnění naší role komise. To znamená provádění této směrnice, všech směrnic, které se týkají služeb, všech těch textů, které jste přijali a velice inteligentním způsobem, tak aby došlo. Samozřejmě víme, že to bylo na základě i diskuzi s členskými státy. Jestli dovolíte, jedna otázka, která zde zazněla, která zatím nebyla pokryta touto směrnicí, Tato oblast zatím nebyla, tato jedna z oblastí, která nebyla pokrytá, ovšem já se samozřejmě snažím na základě jednání o posílení ehm, všech těchto oblastí. Především ehm, pan kolega, který se zmiňoval o tom, o, té, o tom cestovním ruchu, o té turistice v této oblasti, v Itálii a tak dále. Směrnice o službách možné například oslabení poskytování nebo oslabení služeb na úrovni eh, národní. Naším cílem byla samozřejmě, bylo samozřejmě i zjednodušení administrativní, sociální služby, ovšem se jsou rovněž eh, součástí ovšem nespadají pod tuto směrnici. E, pokud jde o služby ve všeobecném zájmu, dále poskytování, dočasné poskytování e, přeshraničních služeb a tak dále. Někteří z vás hovořili o sociální dimenzi, o ochraně pracujících. Směrnice, tak jak já ji chápu, jak by měla být aplikována, si myslím, že je velice jasná. Nebude to mít dopad na pracovně právní podmínky, na možnost jednání, na aplikaci kolektivní smluv nebo nějakých kolektivních akcí. Upřímně řečeno, neznám žádný členský stát, který by šel nad rámec této směrnice v současné době, pokud jde o pracovní práva. Národní parlamenty No, musí rovněž hrát důležitou roli. Máme zde na národní úrovni eh, určité podmínky, které byly hm, přijaty a které samozřejmě chrání sociální práva. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, tato zpráva je opravdu hloubkovou zprávou, velice dynamickou zprávou. Hlavní v této zprávě je, aby všechny členské státy se snažily o maximalizaci uplatnění této směrnice, využili veškerý potenciál této směrnice, protože ta představuje obrovský potenciál v oblasti růstu, v oblasti poskytování služeb Evropské unii. Ovšem, Evropa by neměla být pouze hospodářstvím služeb, měla by být ambiciozní v oblasti produkce, výroby, průmyslových odvětví. Ovšem to je jiná otázka. Ano, my samozřejmě víme, že služby jsou velice důležité pro naši ekonomiku, musíme provádět tuto směrnici a já se budu samozřejmě o to snažit ve spojení s ostatními členskými státy. Bude tam nulová tolerance, pokud jde o prosazování této směrnice. Já už jsem se o tom zmínil několikrát a obořím to ještě jednou pro nás je opravdu velice důležité tento evropský společný projekt od samotného počátku. My jsme se toho nikdy nevzdali pokud je to ta sociální ekonomika a konkurenceschopného trhu, to je pro nás zásadní, to jsou pro mě zásadní slova v tomto ohledu. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Děkujeme, vážený pane komisaři. Děkuji. Pane komisaři a nyní paní zpravodajka, paní Koraca Biot. Děkuji, paní předsedající, já velmi děkuji všem kolegům za jejich připomínky a chápu skutečně různé pohledy na věc a také nezbytnost zohlednit situaci v jednotlivých členských státech. Zajištění toho sociální rozměru je skutečně zajištěním e, pracovních příležitostí. Zajištění sociálních práv je to, aby lidé, kteří mají práci, mohli tou prací uživit své rodiny. Směrnice e, Eh, o službách v článku 1, jak říkala paní Gepard, eh, skutečně se dotýká sociální dimenze sociálních práv. Eh, s Lisabonská smlouva nemusí být znovu opakována. Všichni za ní stojíme a všichni ji respektujeme. Jsou tady dvě pozice. Jedna je pragmatická, to je ta, kterou, za kterou stojí komisař Barnier. Podívejme se, kde jsou ta omezení, kde jsou ty, ta prázdná místa, kde jsou ty nedostatky prostředky eh, zajištěme, aby, zajistěme, abychom mohli odstranit všechny eh, překážky, které stojí eh, v konkurenceschopnosti. A pak je tu ideologická pozice. Opakujme po tisíce to, co již v těch textech je, totiž to, že stojíme za sociálními právy. Já vyzývám všechny kolegy, aby na sebe vzali tu odpovědnost a my jsme spolupracovali velmi úzce s paní Rapty a velmi mě překvapuje, že na poslední chvíli eh, na plenárním zasedání, poté co jsme přijali celou řadu eh, kompromisů, které byly eh, uspokojivé i pro socialisty a zelené, že nyní zde hovoříte o nepřekonatelných hranicích. Já nerozumím tomu vašemu stanovisku. Vy musíte se z Evropě, ne mě. Já vyzývám kolegy, aby skutečně spojili své síly a tento jasný vzkaz předali členským státům a totiž to, aby na eh, vysoké mm, příčce politických preferencí byla, eh, byla snaha odstranit veškeré překážky fungování sociální, fungování služeb. Nerozmělňujme to, je potřeba, abychom posílili růst a zaměstnanost. Je potřeba, abychom to učinili zítra. Děkuji. Děkuji paní eh, Koráce Bild a nyní děkuji kolegům, kteří se účastnili diskuse. Eh, končím diskusi a hlasovat se bude zítra v poledne o této zprávě. Nyní se do